Präsident! Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás eh, předně o pochopení a Omlouvám se vám eh, za pozdní zahájení této schůze, ale já jsem byl teprve před dvěma minutami informován o tom, že jsem požádán podat prohlášení o jedné velmi smutné události a dovolte, abych pronesl toto prohlášení. S velkým smutkem a zděšením jsme se dnes doslechli o dramatické události ve městě Vinenden eh, ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko ve Spolkové republice Německa, kde 15 osob v reálné škole Albert Willel přišli o život. Atentátník byl 17-letý žák eh, této školy, eh, poté spáchal sám sebevraždu. V rámci přestřelky eh, v místní samoobsluze Eh, navíc byli zraněni dva policisté. Jménem Evropského parlamentu bych chtěl vyjádřit hluboký soucit a svou solidaritu s rodinami a pozůstalými obětí oběti jsou nevinné eh, žákyně a žáci této školy, stejně tak jako tři učitelé zmíněné školy. Tato tragédie eh, se udála teprve šest měsíců po stejně tak tragické události eh, ve finské škole ve městě Hajoki a je naší povinností, um, povinností evropských politiků a politiků členských zemí učinit vše pro to, aby takovéto činy a jejich eh, příprava byly co nejdříve odhaleny a bylo jim zabráněno. Šokováni jsme také obdobně tragickou událostí v Alabamě ve Spojených státech amerických, kde jeden šílený střelec eh, zabil eh, deset lidí dříve, než obrátil obrátil zbraň proti sobě. E, jménem nás všech vyjadřují e, hlubokou soustrast a solidaritu s pozůstalými a byl bych vděčen, kdybyste e, uctili minutou ticha oběti. Ich danke Ihnen. Děkuji vám. Dámy a pánové, po tomto dramatickém oznámení se vracíme k našemu jednání. Zápis z jednání včera byl rozdán, máte k tomu připomínky, není tomu tak, takže zápis je přijat. Chtěl bych vás informovat, že pan eh, Dalies Verera Kapaňa předložil demisi na své místo v Evropském parlamentem, počínaje 10. březnem, to znamená včera. Podle článku 4 konstatuji, že jeho křeslo bylo uvolněno, počínaje tímto datem a budou se informovat příslušné národní úřady. Náš program nyní se zaměří na otázky k ústnímu zodpovězení aktuální stav SIS 2. Předávám hned slovo panu Coelho. Máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo komise, pane výkonný předsedo, pane komisaři, Evropský parlament jednoznačně obhajuje rychlou aplikaci SIS 2 druhé generace.